Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au... Dobrý večer, všem přem hezký večer a vítáme vás eh, z Evropského parlamentu v Bruselu. Vítáme vás eh, na tomto přímém přenosu a jsme rádi, že se na nás dnes dívá obrovský počet lidí. Dnes eh, budeme volit 736 nových europoslanců. Budeme zde Eh, mít nyní debatu, která se týká hospodářské a finanční krize a velice se těším na všechny otázky. Chtěla bych eh, přivítat novináře a také bych chtěla přivítat význačné osobnosti, které jsou zde eh, dnes s námi přítomni. Zaprvé bych chtěla přivítat pana Joachina Almonia, Evropského komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti. Myslím, že vy jste skutečný odborník na tyto otázky. Také bych chtěl přivítat paní Vajru Vike Freibergu. Paní Vajra Vike Freiberga je bývalá prezidentka Lotyšska a také jste místo předsedkyní skupiny eh, pro budoucnost a vítáme vás zde z Rigi. Také bych chtěl přivítat paní Nicole Fontaine, která je bývalá předsedkyně Evropského parlamentu v letech 1999 až 2002 a velice se těšíme na vaše názory. Také bych chtěl přivítat dva korespondenty, pana Davida Reního z, listu, z ekonomického listu The Economist a také novináře e, ze slovinského tisku. Dnes se zde jedná o přímý přenos, takže prosím omluvte určité technické problémy případné. A nyní se podíváme na debatu, na první debatu dnešního večera. Tématem bude hospodářská a finanční krize a také se podíváme na stávající volby. Začneme nízkým počtem lidí, kteří přicházejí k urnám. Proč je tomu tak? Obávám se, že občané si nejsou vědomi velké úlohy Evropského parlamentu. A jaký je důvod? možná z toho, že lidé nevědí, že Evropský parlament postupně zvyšuje svou úlohu, že získává nové pravomoci, že také získává více pravomocí v rámci procesu spolurozhodování a dalších záležitostí. V roce Myslím, že obyvatel obecně nemají tolik informací o tom, jak to zde funguje. A vy máte v Evropské komisi, se zabýváte právě hospodářskou krizí. E, myslím, že občané se určitě zajímají o tyto otázky. Je zde mnoho vnitrostátních plánů, jak zachránit ekonomiku, ale vypadá to, že zde není jednotný evropský plán. E, tak co tam, e, jak se s tím vypořádáte? Myslím si, že možná nejste dostatečně informován, protože v listopadu představila Evropská komise plán, který vypracovalo všech 27 hlav nebo 27 představitelů členských států. A tento plán byl představen a nyní se nadále eh, různě propracovává a už nese první ovoce. Výsledkem je poprvé v historii celé Evropské unie to, že evropská rozhodnutí, která mají tak, velký, eh, tak velkou úlohu, se odehrávají na celoevropské úrovni. Jsou to otázky, které se týkají rozpočtové podpory, eh, různých fiskálních opatření a celkově je zde snaha podpořit ekonomiku, abychom dosáhli stejné úrovně podpory jako třeba ve Spojených státech amerických. Další otázka. Byla vaše, vaše země byla zvláště zasažena hospodářskou krizí. Jak, jak se na to díváte? Domníváte se, že eh, Evropská unie učinila dost pomoci třeba právě vaší zemi, Lotyšsku? Myslím si, že nikdo se nedokázal na tuto krizi připravit, protože to byl takový blesk z čistého nebe. Ale co se týče Lotyšska, tak u nás eh, došlo k velikému zásahu té krize a zatím ten trend pokračuje. Doufáme, nebo domníváme se, že program hospodářské obnovy je naprosto zásadní pro naši zemi, je to naprosto zásadní pro všechny naše občany. Je třeba zvýšit eh, opět důvěru spotřebitelů, ale také investorů a dosáhnout opět situace stability prosperity a spolupráce na úrovni i celoevropské, celoevropské úrovně. A nyní otázka na paní Nicole Fonten. Souhlasíte s tímto názorem? Souhlasíte s tím, že je nutné aby evropské země byly navzájem solidární. Někteří lidé se domnívají, že to ještě není dostatečné. Ano, samozřejmě bychom mohli udělat mnohem více a komise je si toho velmi dobře vědoma. Nikdo to neočekával a nemohl to předpovídat, ale ještě dlouho před touto krizí parlament se obracel na komisi a žádal o větší dohled nad finančními trhy, který jsme považovali za nedostatečný. Nyní skromně mohu říci, že jsme také byli zodpovědní za to, že se odstartovala pracovní skupina Jacques de la Rosière, která předložila velmi zajímavé návrhy, a já doufám, že se k ním ještě vrátíme později. Takže samozřejmě solidarita je obrovsky důležitá. Víme, že dnes se nám podařilo vyhnout se evropské bankovní krizi, která by byla opravdu tragická. Dobře jsme se připravili na G20, to je další věc, kterou je potřeba mít na paměti. Takže jsme tedy byli připraveni monitorovat eh, finanční operace a další věc, kterou si lidé dostatečně neuvědomují, a to je role eura. Protože euro zabránilo tomu, aby krize byla ještě mnohem horší. A já si myslím, že pokud bychom euro neměli, určitě by ta krize byla tisíckrát horší a mělo by to být v jádru stávající debaty. Vidím, že paní Zibnik reaguje. Máme zde novináře ze slovinské televize. Je to veřejnoprávní stanice RTV. Máte otázku pro komisaře Almunia. Určitě víte, že zavedení eura ve Slovensku bylo velkým úspěchem a také nám to pomohlo se zvládnutím hospodářské krize. Myslíte si, že kritéria pro vstup do eurozóny by se měla interpretovat nyní trošku flexibilněji, tak aby mohly vstoupit další východoevropské země? To znamená, aby se jim pomohlo zbavit se vážné hospodářské krize. A co si o to myslíte vy, paní prezidentko? Já si myslím, že euro je velkým úspěchem Myslím si také, že to byl zásadní nástroj, který chrání 16 členských států, které patří do eurozóny. Existují ovšem také další země, které chtějí vstoupit. Například mezi nimi je i Lotyšsko. Právě s Lotyšskem už jsme vstoupili v dialog. Hovoříme se zástupci téměř každodenně této země a snažíme se zjistit, jak bychom mohli překonat tu obrovskou krizi. E, jsme si velmi dobře vědomi toho, že pokud nejsou nastavena dostatečná opatření, či nebudou brzy nastavena, e, nebude pro tyto země dlouho možné přijmout euro, které by přitom pro ně mohlo být významnou kotvou. My věříme, že euro může fungovat jako taková to katva, může přilákat investice do země, a e, proto je to velmi důležité pro všechny země, ať už se bavíme e, o Lotyšsku, Maďarsku, Rumunsku a dalších zemích. Stále přesto vidíme lepší a lepší příklady solidarity mezi těmi zeměmi, které jsou v eurozóně a mezi těmi zeměmi, které jsou v, euro, v ekonomických potížích. A ještě pár čísel. Solidarita je pěkná věc, ale uh, Máme také nástroj pro financování externích finančních potřeb zemí, které jsou v finančních potížích. Před sedmi měsících to bylo 12 miliard eur, nyní je to 50 miliard. My jsme těmi, kdo navrhli, že by se to tímto způsobem mělo zde čtyřnásobit. Jsou to tedy finance, které můžeme poslat do zemí, které je potřebují. Já vás ujišťuji, že to pomůže evropské solidaritě a také došlo k velkému nárůstu práce Evropské investiční banky, která vlastně už předem předjímá strukturální fondy a fond soudržnosti tak, aby se pomohlo třeba Maďarsku a dalším zemím. Takže my zde opravdu budujeme Evropu. Paní prezidentko, když nasloucháte panu komisaři Almoniovi, co si myslíte, mm, že je nejvhodnější pro Evropskou unii vaše e, země, která touží e, po euro? Myslíte si, že to je dobré mít euro? Ano, euro je osvědčený prostředek a já mohu potvrdit, e, že naše země, kdyby se mohla řídit tím původním harmonogramem, který byl připraven, tak 1.1.2008 už jsme měli euro. Bohužel došlo k exponenciálnímu nárůstu inflace a to nám zabránilo řídit se původním harmonogramem. Bohužel je to pro nás velice nemilé, protože i další makroekonomické údaje byly eh, původně velice dobré a splňovaly hm, patřičné požadavky jen bohužel inflace nebyla zvládnuta vládou. Bylo totiž málo nástrojů, jak inflaci zvládat. Byly tu strukturální fondy, které přitékaly k nám do země, občané odjížděli za prací do zahraničí, to znamená, že posílali finanční prostředky svým rodinám, ty tedy hodně nakupovali, zvyšovala se spotřeba, tím pádem narůstaly ceny. A tehdy jsme viděli, že docházelo i k nárůstu cena, cen energie. A všechny tyto faktory spolupůsobily a dnes samozřejmě je mnohem složitější reagovat eh, účinně oproti tomu, jak by to bylo možné v minulosti Nicole Fontaine. Je třeba říct jednu věc. V Evropské unii máme rozpočtové zdroje, které jsou naprosto nedostatečné a nejsou na výši politiky, kterou chceme vést. Co se týče HDP eh, a poměru eh, finančních prostředků z HDP do evropského rozpočtu, je třeba revidovat eh, podmínky pro vytváření evropského rozpočtu, to pan Almuja dobře ví. Podívejte se na Spojené státy. Po krizi z roku 1929 Spojené státy se poučily, ale my pořád ještě se nedokážeme ponaučit z takovéto krize. Eh, Spojené státy využívají 20 eh, pro federální rezervy. Ano, já souhlasím, říká pan Almunia, eh, Evropa potřebuje významnější rozpočet, ale bohužel členské státy a parlamenty národní, které jsou rozpočtovými orgány v členských státech, se řídí svými vlastními pravidly. Před pěti lety, kdybychom vyšli z této myšlenky, měli bychom dnes možná větší rozpočet, ale Eh, hovořilo se o eh, Lotyšsku. Říkala jsem, že jsme čtyřikrát navýšili prostředky pro finanční pomoc a činíme tak právě proto, že jsme schopni přicházet na trh a prosazovat evropské ceny. A právě tyto evropské ceny pomáhají Lotyšsku. A já jsem právě proto, abychom našli prostředky na to, aby 5 miliard zde byly pro Lotyšsko, Maďarsko či jiné země, Rumunsko, a aby tyto prostředky byly také k dispozici z evropských prostředků ne, to nejde ale o pět, ale o nějakých 100 miliard, aby se obnovovaly infrastruktury, aby se prosazovaly nové technologie, aby Evropa mohla co možná nejlépe výjít z této krize. Je třeba také sdělovat eh, Evropanům, co činíme. Evropská investiční banka letos navýšila o 30 schopnost financovat úvěry. Strukturální fondy a eh, fond soudržnosti zemím jako je Lotyšsko, Litva, Estonsko, Maďarsko posílají ekvivalent 3-4 HDP těchto států. A je tedy třeba, abychom eh, umožňovali větší schopnosti těchto fondů. Je třeba, abychom dokázali Eh, využívat také tyto prostředky, které jsou k dispozici, aby tedy byly správné programy. Pokud chceme sdělit občanům mm, způsob, jak mají eh, pochopit Evropu a aby eh, Evropané měli zájem o hlasování do Evropy, tak jim musíme také ukázat, čo, co vlastně činíme. My konáme mnohé úspěch, kterého jsme eh, dosáhli, už eh, byl započat před pěti lety. Já vím, pane eh, komisaři, zítra, když v Evropském parlamentu padne návrh na revizi ohledně komunitárního rozpočtu, budeme mít tedy novou politiku. Řídila by se tímto názorem vaše komise, pokud by byla spolu s vámi? Už pět let diskutujeme ve finančních perspektivách o rozpočtech e, na roky 2007 až 2013. A já jsem bohužel v těchto debatách vždy viděl, že jak Rada, tak Evropský parlament e, přijímá méně ambiciozní čísla, než e, jaká padají v návrzích komise. Takže já samozřejmě sdílím to, co zde říkáte, paní Fonten, Eh, ano, já hovořím o reformě. Eh, pan komisař, ano. Eh, zde jsme v budově Evropského parlamentu, ale je třeba zjistit, jak každodenně můžeme docílit Evropy, jakou si přeme. Ale tady se jedná o problém zdrojů, abychom mohli vybudovat skutečně evropskou politiku. Paní Freiberga chtěla odpovědět, protože to je velice delikátní otázka pro uh, její zemi. Pane komisaři, vy jste uh, říkal, že vláda měla zahájit reformu. Ano, nepochybně. Uh, vláda provádí reformy, protože ani jinou volbu nemá. Tyto programy, o kterých hovoříte, jedná se o asistenci novým členským státům. Myslím, že jsou vhodnou chvílí, kdy je třeba eh, revidovat způsob, jakým se distribuují tyto fondy, aby správně dosáhly svých cílů. Konkrétně v Lotyšsku je jakési slabé místo. Neboli mm, všimli jsme si toho, že tempo je velice nízké které, a je způsobené eh, obrovskou administrativní zátěží. A proto je možnost využívání peněz z těchto fondů velice pomalé a nízké. My bychom si proto přáli zjednodušit celé postupy. A mm, občané si stěžují na to, že když vytvoří jakýsi projekt a žádají o jeho financování, musí vydat peníze na to, aby mohli realizovat projekt a posléze musí čekat velice dlouho na to, až peníze skutečně dojdou na jejich účet, což eh, zpomaluje eh, znovu nasertování ekonomiky. Na to si nestěžují jen eh, Lotyši. Všechny země mají stejné mm, schopnosti a možnosti. Každá země má mm, svá práva a své kompetence. Ovšem jde o to, eh, zda eh, všechny země musí čelit eh, stejné administrativní zátěži. Pan komisař, ano, je to pravda, ale je třeba velice přísně kontrolovat tento tok peněz. Některé členské státy se dokáží s těmito otázkami vypořádat lépe než jiné. Jakým směrem se mají ubírat reformy? To je velice důležité, jak pro vaši zemi, tak pro další státy, které ještě potřebují další konvergenci ke střednímu standardu Evropské unie. Eh, je třeba uvažovat tedy o reformách, eh, nejen o těch, které je třeba tedy financovat z úrovně EU, ale je třeba se zabývat také reformami, které se realizují na základě sociálně eh, ekonomické a politické dohody v členských státech. Některé členské státy měly obrovský úspěch po té, co vstoupily do Evropské unie. Jiné členské státy nezažily takovýto úspěch. A přitom tu jsou stejná pravidla, stejné postupy a stejný rozpočet. Proto musíme eh, žádat Evropu, aby se snažila pochopit problémy nově přistoupivších členských států. Na druhé straně je zodpovědností eh, také členských států o to usilovat aby dosáhli pozitivního cíle, protože nemá jednat vždy jen Evropská unie, musí jednat i členské státy v čele se svými hlavními městy. Záleží však také na typu daného projektu. Je to tak? vidím, eh, že na to eh, reagujete. Chcete nám k tomu něco poznamenat? Vy eh, hovoříte o tom, že jste liberalista, že jste liberální člověk. Co byste na to řekl? Ano, když slyšíme všechny tyto požadavky, na větší účast, na větší zásahy Evropy, tak nás napadá, zda to je nějaký elegantní způsob, jak zlepšit fungování Evropy. Ale Někdy můžeme dojít k dojmu, že Evropa je více ideologická, že více reguluje ekonomický sektor, například finanční, že by tedy měla mít více fondů a že by se, jak říká Francie či Německo, se eh, měla lépe zabývat eh, průmyslovou politikou například. A to, co na mě hluboce působí v Bruselu, je například to, a já jsem slyšel eh, hodně představitelů, kteří o tom hovořili, že je tu tedy více tlaku na regulaci, méně na konkurenceschopnost, také se navyšují daně a to by mělo to by mělo souviset také s nižším růstem. Takováto slova jsou často slyšet v Bruselu. Nicméně také třeba otevřeně říct, ano, my můžeme změnit evropský model, eh, můžeme tedy méně riskovat, ale na druhé straně to bude také menší eh, růst. To je poměrně kontroverzní eh, postoj. Otázka na komisaře Almoniu. Má být tedy více nebo méně Evropy? Takže otázka je, zda tedy více regulace nebo méně. Myslím si, že to záleží na oblasti, o které hovoříme. Protože e, otázkou je vůbec, proč celý ten finanční systém skolaboval. Bylo to kvůli nadbytečné regulaci nebo kvůli nedostatečné regulaci? Je to otázka zejména pro pracovníky v soukromém bankovním sektoru je také otázka, že ta regulace se nemá týkat pouze bankovního sektoru, jsou zde i další oblasti, které se mohou nebo by se měly regulovat. A to je otázka i pro voliče. Rozhodně by ta regulace neměla vést k nějakému ochlazení ekonomiky nebo ke zpomalení růstu. Měli bychom spíše hledat nové možnosti, jak nastartovat hospodářský růst, ale ten růst by měl být eh, založený na zdravých ukazatelích, na, investic, na investicích například do vzdělávání a tak dále. Neměly by to být pouze určité spekulace. Měli bychom zároveň také podporovat sociální soudržnost, protože Evropa má sociální hodnotu. Ano, já s vámi plně souhlasím, souhlasím s tím, co říkáte, ale podle mého názoru říká Evropský parlament to, že je nutné zavést eh, určitý dohled nad bankovním trhem, také je nutné ozdravit ratingové agentury a vypořádat se všemi eh, těmito aspekty finančního a bankovního trhu. Je nutné vždy hledat správnou rovnováhu mezi regulací a mezi nezávislostí jsou zde různé scénáře, neměly by, také je zde otázka, zda se uchýlit k protekcionismu, ale myslím, že se všichni shodneme na tom, že protekcionismus by byl asi ten nejhorší scénář, jaký můžeme zvolit. A já se domnívám, že hlavní je zde spolupráce. Také jsou zde různá nová, nové návrhy komise, je zde například směrnice o hedžových nebo zajišťovacích fondech, jsou zde ještě další opatření, která se snaží um, zlepšit tuto situaci a usilujeme o dobrou regulaci. Poprvé například dochází k regulaci hedžových fondů v Evropě a to je něco, po čem volal Evropský parlament, na čem se shodli všichni zástupci členských zemí, také se na tom shodla i schůzka G20. Všichni se domnívají, že to je naprosto zásadní. Je nutné, aby zde nebyly finanční produkty, které budou naprosto mimo jakoukoliv regulaci. Ano, v principu se na tom všichni shodneme, ale jsou tam určité výhrady. Um, s touto, jsou zde dvě hlavní rizika, za prvé je zde problém takzvaných daňových rájů. A ještě mám druhý komentář. Chci říci, že ty naše návrhy byly zejména o tom, že by mělo docházet eh, k lepší regulaci fondů a že hlavně by ta celá situace, všechny finanční trhy by měly být průhlednější. Měla by se zvýšit transparentnost. Pokud eh, je fond, který je zřízen a zpravován eh, pouze v Evropě, tak pak bych s vámi souhlasil, ale dochází i k jiným situacím. Dochází velice často k tomu, že fondy mají sídlo třeba úplně na jiném kontinentu, například na Kajman, jsou třeba umístěny na Kajmanských ostrovech. A pak je otázka, jak my, Evropané, můžeme dohlížet nad eh, těmito fondy. Ano, eh, paní Vajra Vicky Freiberga chce reagovat. Děkuji za slovo. Myslím, že zde v Evropě Hovoříme v tomto kontextu o obrovských částkách peněz. A je určitě nutné podporovat transparentnost a také dávat určitý dobrý příklad eh, ostatním zemím světa. Těžko ale můžeme ostatní země nějak nutit, aby se staly, aby, se, aby, aby také mm, zaváděly podobné režimy dohledu, ale je dobré s těmi ostatními zeměmi spolupracovat. Myslím, že se to týká velkých finančních společností, ale také různých penzijních fondů a obecně je nutné eh, navrátit důvěru lidí v, ve finanční produkty a ve finanční společnosti, protože pokud se nám to nepodaří, tak ta situace nakonec bude ještě horší, než je nyní. Pro každou ekonomiku je důležité, aby lidé důvěřovali tomu systému. Také chci ještě upozornit na nezaměstnanost. Ta zde eh, vůbec, eh, to zde ještě nezaznělo a v některých členských státech už je nezaměstnanost kolem 10% a eh, například v Lotyšsku už je to kolem Evropské instituce a zejména Evropská komise by měly být eh, trochu průraznější v tom, jak zabránit růstu, dalšímu růstu nezaměstnanosti. Ano, reaguje pan Almunia. Společně s českým předsednictvím jsme uspořádali summit, který byl velice úspěšný. Byl to summit o zaměstnanosti. To je jednou, jedním z příkladů, že se snažíme v tomto ohledu také konat. Ale ještě chci říci, že zde jsme měli podporu Evropského parlamentu, Evropské komise i sociálních partnerů a byly zde určité některé členské státy, které eh, kritizovali Brusel, Brusel a říkali, mm, že Brusel nekoná dostatečně v oblasti nezaměstnanosti. A proto tedy se zde hovořilo, nebo je zde tedy ten příklad, že byl uspořádaný summit o nezaměstnanosti. Eh, protože už máme pouze několik posledních minut, říká moderátorka, tak vás eh, ještě požádám, jak, jak, jaké máte obavy z těchto um, výsledků z těchto voleb. Máte určité obavy? Ano, já se domnívám, že ty předpovědi, které hovořily o nárůstu moci různých ultrapravicových stran, tak e, to je určitá obava, jisté e, strach, že, e, že, nebo doufejme tedy, že k tomu nedojde a že lidé budou rozumní a nezvolí tyto strany. Co si o to myslí paní Nikol Fontaine? Já bych velice ráda viděla, aby Evropský parlament byl otevřen vůči celému světu, aby všichni viděli, že Evropský parlament se dokáže vypořádat s hospodářskou krizí, ale aby to nebylo na úkor například třetích zemí. A aby, Evropský, aby Evropská unie nadále pomáhala eh, rozvíjejícím se zemím a aby tu solidaritu neomezovala pouze na Evropu, ale na celý svět. A ještě pan komisař, velice rychle. Já se domnívám, že parlament, který byl dnes večer zvolen, bude schopen vyřešit všechny problémy, které se týkají financí, sociální společnosti i životního prostředí. A také chci všem občanům zdůraznit, že je to na nich, že oni jsou euroobčané a že oni se podílí na celém procesu. Dobře, děkuji vám všem za tuto diskusi. Chtěla bych ukončit první část dnešního parlamentního večera. Chtěla bych poděkovat také všem hostům a brzy nashledanou.